Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Gibt es dagegen Einwände? Schválené texty jsou k dispozici. Má někdo námitky? Není tomu tak. Protokol je tím schválen. První bod na pořadu jednání je prohlášení